zasedání pro rok 2019. Tyto eh, data byla zveřejněna na stránkách plenárního zasedání a lhůta pro pozměňovací návrhy je dnes 19 hodin. Hlasování proběhne ve středu 18. dubna ve 12 hodin. Eh, ta data jsou následovní od, od 14. do 17. ledna. 30. a 31. ledna, od 11. do 14. února, od 11. do 14. března, od 25. do 28. března, 3. a 4. dubna, od 15. do 18. dubna, od 1. do 4. července, od 15. do 18. července, od 16. do 19. září, od eh, dále 9. a 10. října, od 21. do 24. října, 13. a 14. listopadu, od 25. do 28. listopadu, od 16. do 19. prosince, vše 2019. Různé výbory rozhodly, že zahájí